Good afternoon, everybody. I think that... Uh, Dobré odpoledne všem. Myslím si, že můžeme začít. Přeji vám velice hezké odpoledne na této nádherné schůzi. Je to poprvé, co předsedám výboru pro zaměstnanost, ale je mi to potěšením a ctí, kdykoliv mohu předsedat důležité schůzi. Rád tu vidím tolik usměvavých lidí, včetně tlumočníků, kteří se také usmívají, kdykoliv mě vidí. I to je od vás velice hezké. Takže pojďme na pořad jednání. Tak nejprve mám otázku, jestli má někdo něco proti našemu programu. Jestliže ne, pak je pořad jednání přijatý. Výborně. Potom je mi velkou ctí vám sdělit několik oznámení předsedy. Jazykový režim. Všechny jazyky z jazykového profilu našeho výboru jsou dnes k dispozici, kromě malčtiny. A dále je mi velkou ctí přivítat následující nové stále členy. Je to Andrea Bočkor z Maďarska, Miriam Lexman ze Slovenska, potom Helen Fritzon ze Švédska, předpokládám, Dominik Bild z Francie a nakonec Margarita de la Pisa Carrion ze Španělska. Doufám, že se nám bude skvěle spolupracovat v budoucnu. Approval of minutes of meeting. Schválení zápisu ze schůze. Nicméně teď budeme mít hodinu čas na zprávu Eurofoundu o e, chudobě v práci v Evropské unii. A já tu vítám naše hosty z Eurofoundu. Je nám vždy potěšení se s vámi setkat a dozvídat se o vaší práci. Vítám tu paní Daphne Arendt, která je manažerkou výzkumu eh, v oddělení sociálních politik v Eurofoundu, která nám představí přehled o tom, jak jak se vyvíjela chudoba eh, po finanční krizi v roce 2008 a jaký měla dopad na sociální situaci Evropanů. Její, před, její prezentace se bude zakládat na zprávě Eurofoundu z roku 2017 na toto téma, ale bude obsahovat i čerstvější data, která byla aktualizována specificky pro tuto prezentaci. Budete mít tedy 10 minut a poté budou příležitosti pokládat otázky. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říct, že je pro mě ctí i pro celý Eurofound, že zde mohu dnes být a že mám příležitost vám představit naši prezentaci o chudobě při práci. Jak víte, v Evropské unii je zhruba 20 milionů lidí, eh, kteří mají zaměstnání a příjem jejich domácností je pod hranicí chudoby. Říkám to proto, že je to právě tolik, kolik si Evropská unie vytkla za cíl v rámci strategie Evropa 2020, tedy dostat alespoň 20 milionů lidí z ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Chudoba při práci si tedy žádá pozornost politiků. Dostat lidi do zaměstnání nestačí. Potřebujeme kvalitní pracovní místa a kvalitní sociální zabezpečení, tak jak je to vtěleno v Evropském pilíři sociálních práv. Ten je užitečným rámcem a já se k němu ještě vrátím na konci své prezentace. Eurofound monitoruje chudobu při práci už od roku 2010 a zpráva, kterou jsme napsali v roce 2017, byla následným krokem poté, co jsme zkoumali, jak se chudoba při práci vyvíjela během finanční krize. A my jsme na, nyní na vaši žádost aktualizovali čísla. Takže ta zpráva z roku 2017 obsahovala čísla z roku 2014 a my jsme to teď aktualizovali o e, rok 2018. Na tom slajdu vidíte několik hlavních nálezů z naší zprávy. Konkrétně jsme zkoumali sociální situaci lidí, kteří žijí v chudobě a přitom mají zaměstnání. Eh, moje dnešní prezentace se ale bude soustředit na situaci pracujících v nestandardních zaměstnaneckých poměrech, tedy eh, v těch, kteří pracují na částečný úvazek, a to především ti, kteří eh, tak pracují nedobrovolně. Dále jsou to lidé zaměstnaní na dobu určitou a živnostníci. To jsou ti, kteří jsou chudobou nejohroženější. Nejprve se ale podívejme na to, co je zdrojem chudoby při práci. Na tomto slajdu vidíte tři hlavní faktory. Prvním z nich je nízká hodinová mzda. Tady je potřeba říci, že málo kdy jde o přímou příčinu eh, chudoby při práci. Nicméně, když má někdo nízkou mzdu, tak eh, je mnohem více ohrožený chudobou. Proč? protože dopad nízkého platu na eh, riziko ohrožení chudobou často závisí na složení domácnosti. Takže pokud špatně placený člověk eh, je zároveň jediným eh, z domácnosti, kdo má příjem, pak je riziko vysoké. Což vysvětluje, proč jsou tak ohrožení rodiče samoživitelé, protože ti z definice mají pouze jeden příjem. a e, vlastně e, ten týž počet dětí je rizikovější pro chudobu v případě jednoho rodiče než v případě dvou rodičů. Potom je to samozřejmě další faktor, je nízká pracovní intenzita v domácnosti. Jestliže lidé pracují pouze několik málo hodin, tak jejich e, ohrožení chudobou je pravděpodobnější. Dalším faktorem jsou vysoké potřeby, zejména potom vysoký počet dětí v domácnosti vede k vyššímu riziku chudoby. Jak už jsem říkala, ohrožení jsou rodiče samoživitelé, dále jsou ohrožené početné domácnosti, mezi něž patří i domácnosti, kde například dva dospělí žijí u svých rodičů a potom jsou to ty další skupiny, o kterých budu dnes hovořit, tedy nedobrovolní zaměstnanci na částečný úvazek, živnostníci bez zaměstnanců a lidé s časově omezenou pracovní smlouvou. Chtěla bych eh, tedy začít obecným přehledem, jak vypadá situace pracující chudoby nyní. Jsou to aktualizovaná čísla z roku 2018. Jak vidíte, tak došlo k určitým drobným změnám. Momentálně to číslo je 9,4 To jsou data z roku 2017 pro celou Evropskou unii. Víceméně každý desátý pracující je tedy ohrožen chudobou. Existují ale velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Na tomto grafu vidíte pohyb od roku 2017 do roku 2014 a potom taky ta nejnovější data z roku 2018. V několika zemích byla k dispozici pouze data z roku 2018. Když tam vidíte tlustou šipku, tak to znamená, že e, ke změnám došlo v průběhu měřeného období a tam, kde je šipka tenká, tak tam došlo ke změně pouze mezi lety 2007 a 2018. V některých zemích vidíme výraznější trendy než v jiných. Lucembursko je specifický případ, k němu se ještě vrátím. V Lucembursku je velký podíl zahraničních pracovníků, kteří pracují v maloobchodním sektoru, eh, v ubytování a v restauracích za minimální mzdu. A jak jistě všichni víte, Lucembursko tedy má vysoký podíl zahraničních pracovníků, proto je tam tak vysoká míra ohrožení chudobou. Další případ, který bych vypichla, je Rumunsko. Rumunsko má stále ještě nejvyšší podíl, ale vidíme, že ohrožení chudobou při práci začalo padat v roce 2016. Nicméně nedostatek rovných příležitostí ve venkovských oblastech pro nevyškolené a nevzdělané lidi stále ještě vede k velkým strukturálním mezerám mezi jednotlivými formami zaměstnání. A pak je tu mnoho zemí, jako je Francie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, tedy kontinentální země, kde je silná pozice odborů, takže tam je poměrně nízký výskyt chudoby při práci. Je ale třeba říci, že to neplatí pro nestandardní eh, formy práce. Regulace pracovního trhu chrání zaměstnance na plný úvazek, ale situace nestandardních pracovníků je mnohem méně regulovaná. Nyní se podívejme na to, jak vypadá tento trend pro různé typy pracovního poměru. Celkově, jak vidíte na tomto grafu, zaměstnanci na plný úvazek se smlouvami na dobu neurčitou eh, jsou průměrně nejméně ohroženi chudobou. Vidíte tady sedm sloupců, a jistě si všimnete toho rozdílu mezi plným úvazkem a částečným úvazkem a mezi dobrovolným a nedobrovolným částečným úvazkem. To se zakládá na vlastním popisu respondentů a je třeba říci, že nedobrovolné částečné úvazky a dobu neurčitou, smlouvy na dobu neurčitou jsou vlastně synonymem pro nedostatečnou zaměstnanost. Zaměstnanec by rád pracoval více hodin, ale nesežene takovouto práci. Zaměstnanci pracující nedobrovolně na částečný úvazek jsou nejvíce ohroženi chudobou a tak tomu bude i nadále. Míra ohrožení chudobou u této kategorie je stále vysoká, je to 48%, ale stále tedy 30, 30%, ale to je stále vysoké číslo. Zaměstnanci pracující na dobu určitou jsou také nestandardní formou, protože jsou nabíráni, aby pokryli určitou dočasnou mezeru, takže ti jsou ohroženější než u e, smluv na dobu neurčitou. A pak tu máme živnostníky, což je poměrně složitá historie a já se k ní vrátím později, protože v některých zemích e, do toho spadají sezónní pracovníci v zemědělství. A pak jsou tu další specifické případy. E, takže Abych se ještě vrátila k zahraničním pracovníkům, tak eh, částečné úvazky a doba neurčitá eh, se vyskytuje mnohem častěji v této kategorii zaměstnanců, čím se vysvětluje, proč zejména tito jsou ohroženi chudobou při práci. Vezměme si teď zaměstnance pracující na částečný úvazek. Vidíme, že rozpětí mezi jednotlivými zeměmi je velmi vysoké, od 4% v Dánsku až po 42% v Bulharsku. V některých zemích není to riziko vyšší než u zaměstnanců na plný úvazek. Jestli se nepletu, je to v Nizozemí a v Dánsku. Tam je to riziko víceméně stejné u obou těchto kategorií. Je to mimo jiné proto, že je potřeba si uvědomit, jakým způsobem se měří chudoba při práci a jak je definovaná. Na tom předchozím slajdu jsem ukazovala celková čísla a zapomněl, zapomněla jsem u toho říct, že indikátor EU SILK je uh, kombinovaný indikátor. Zkoumá práci jednotlivce který má odpracováno alespoň sedm měsíců z roku. Ale zohledňuje také příjem celé domácnosti a tam používáme mediánový příjem, který musí být pod 60% mediánového příjmu, aby byl započítán jako ohrožený chudobou. Potom jsem taky přeskočila eh, u těch faktorů, že složení domácnosti je nesmírně důležité. A v zemích, jako je Nizozemí, je to často tak, že pracovníci na částečný úvazek nejsou ti, kdo mají hlavní příjem z rodiny. A proto je rodina ohrožena chudobou méně. A teď se tedy vrátím k situaci částečných úvazků. Můžeme říci, že celkově jsou ohroženi chudobou více, zejména v zemích, kde se kombinují různé rizikové faktory, včetně nízké, nízké mzdy, nestabilních prací a závislých členů domácnosti. Teď máme další slide. Zaměstnanci pracující nedobrovolně na částečný úvazek. Tady je potřeba nejprve říci, že v době krize dramaticky vzrostl počet zaměstnanců pracujících nedobrovolně na částečný úvazek. Neboli, když je práce málo, tak člověk se spokojí s prací na částečný úvazek, přestože by raději pracoval na plný. A proto si myslím, že snažit se lidem sehnat práci samo o sobě nestačí při boji proti chudobě. Je potřeba také zjišťovat, jakou práci ti lidé seženou. Nedobrovolné zaměstnání na částečný úvazek vzrostlo ve všech zemích a v několika zemích dokonce o víc než 10% bodů. A ta rizika mají rozpětí od 13% v České republice až po téměř 80% v Rumunsku. Stále v kategorii nedobrovolných částečných úvazků. A počet lidí, kteří pracují tímto způsobem, je v Rumunsku téměř dvojnásobný oproti evropskému průměru. Pojďme se nyní podívat eh, na zaměstnance na dobu určitou. Tady jsou ty vzorce jiné. Vidíme tu velice různorodý obrázek. Vidíme tu velké poklesy v Bulharsku a v Estonsku například, ale taky velký nárůst v Lucembursku, Lotyšsku a v Rakousku. A tím se dostávám k eh, historii živnostníků. Jak jsem už říkala, pochopit situaci ohrožení chudobou je složité v této kategorii, a to z několika důvodů. Jednak eh, máme pochybnosti o kvalitě dat o živnostnících, což může vést k nadhodnocení eh, ohrožení chudobou v některých zemích. Domníváme se, že pokud jde o živnostníky, tak je potřeba zkoumat skutečné životní standardy a materiální deprivaci. Jsou země, kde míra ohrožení chudobou při práci je mnohem vyšší, než je eh, míra materiální deprivace. To je Lucembursko, Švédsko, Německo, obecně země s nízkou mírou pracující chudoby. A v takovýchto zemích eh, chudoba živnostníků je spíše otázkou příjmu. Zkrátka, že mají nízké zisky při svém obratu, ale Jinak se jim vede poměrně dobře, což je vidět právě na tom ukazateli materiální deprivace. Tady je ale taky potřeba upozornit na Rumunsko. Tady bychom neměli podceňovat důležitost zemědělského sektoru a množství sezónních pracovníků, kteří působí v Rumunsku. A je třeba si uvědomit, proč je výskyt chudoby při práci v Rumunsku takto vysoký. To byl tedy stručný přehled situace u jednotlivých typů pracovních poměrů. A dále bych chtěla přejít k tomu, co by mohlo pomoci omezit nebo snížit chudobu při práci. Co by mohlo fungovat? V literatuře se často odkazuje na tři možné způsoby nápravy. Je to minimální mzda, k tomu se ještě vrátím za chvilku, sociální transfery, které mohou zvýšit příjem domácností, které by se jinak ocitly pod Prahem chudoby. A potom eh, tu máme nepřímá opatření. To jsou nástroje, které mají nepřímý dopad na příjem které umožní lidem více pracovat, například protože mohou dát děti do školky, může jim to snížit životní náklady, protože dostávají příspěvek na bydlení, nebo jim to může zlepšit šance na kvalitnější pracovní místa prostřednictvím školení, rekvalifikace nebo na povýšení. Ve studii z roku 2017 jsme zjistili, že um, tato nepřímá opatření se zatím příliš nevyskytují, ale novější studie ukazuje, že poměrně hodně zemí má nyní strategie, které by mohly tímto způsobem pomoci a které mají podobu nepřímých opatření. Potom uh, myslím, že i ta druhá odrážka je zde velice důležitá. Já to přečtu, protože to umožní komplexnější pochopení ohrožení chudobou. Jde o to, že nevýhody pro jednotlivce a domácnosti, ve kterých žijí, mohou být kumulativní a vzájemně propojené, ale mohou se občas vyvíjet protichůdnými směry v průběhu života. A institucionální uspořádání v určité zemi, eh, tamní politiky a strategie a eh, kvalita, eh, dostupnost služeb, které poskytují, to vše také má vliv na chudobu při práci. Teď bych se soustředila krátce na minimální mzdu. Víme z výzkumu, že částka, kterou domácnost získává z minimální mzdy, většinou stačí na to, aby uchránila před chudobou jednoho dospělého, ale často nestačí na uživení více než jedné osoby. V mnoha domácnostech je tedy taková situace, že pracuje více než jeden člověk. A v takovémto případě je opravdu potřeba nastavit minimální mzdu velmi vysoko. Chcete-li, aby lidé byli uchráněni před eh, pádem do chudoby. Problém s minimálním mzdou je ale ten, že většina málo placených lidí eh, nejsou chudí. Většinou jde o eh, osobu s vedlejším příjmem, s druhým příjmem v domácnosti, je to ten, kdo pracuje na částečný úvazek a proto vydělává méně. A zvýšíme-li minimální mzdu, tak bychom ochránili pouze, pouze menšinu, nikoli většinu, jak se píše na slajdu, to se omlouvám, pouze menšinu domácností. Potom další důležitá věc k minimální mzdě. Momentálně je to pojem, který se týká pouze zaměstnanců. Zatím nepokrývá živnostníky. Ani další nestandardní formy pracovního poměru. A potom eh, to zatím eh, nemáme dokončené, na tom stále pracujeme. Nicméně eh, zabýváme se možností kolektivního vyjednávání v, jednotlivých zemích a ani tyto nepokrývají zatím všechny sektory, což znamená, že eh, neplatí, že to, to, tímto opatřením nejsou pokrytí všichni, kteří by pokrytí chtěli být. Mně dochází čas, takže to vezmu trochu eh, rychleji a půjdu k závěrům, k hlavním sdělením. A sice lidé s dočasnými pracovními smlouvami, lidé pracující na částečný úvazek, a to zejména ti, kteří pracují na částečný úvazek nedobrovolně, a dále živnostníci, jsou mnohem více ohrožení chudobou při práci než ostatní. Proto se domníváme, že je potřeba zvažovat férové sociální zabezpečení lidí v nestandardních pracovních poměrech. Představte si například schéma eh, náhrady příjmů pro eh, pracovníky na dobu určitou. Tady je potřeba si také uvědomit značný dopad eh, okolností nebo situace v domácnosti na ohrožení chudobou. Jak jsem už říkala, eh, adekvátní minimální mzda je úhelným kamenem jakéhokoliv modelu sociálního zabezpečení pro pracující chudé, ale domníváme se, že eh, pozornost by se měla upřít spíše na minimální příjem domácností, tedy celkový příjem eh, domácností a dal, z práce a z dalších zdrojů, zdávek. A to by více odráželo skutečnou situaci v domácnostech pracujících chudých. A v neposlední řadě při analýze chudoby při práci je potřeba se zamyslet nad tím, jaká je metodika měření, jestliže je měřena relativní chudoba nebo absolutní. My se domníváme, že je potřeba zohledňovat i absolutní chudobu, například materiální deprivaci, hmotnou nouzi. A pokud jde o reakce politiků, tak ozývají se hlasy, které říkají, že by bylo dobré zabývat se také doporučením komise z roku 2013 o investici do dětí a prolomení začarovaného kruhu znevýhodnění. Protože je potřeba postarat se o to, aby děti nevyrůstaly v chudobě a soustředíme-li se na chudobu při práci, tak i tohle je prvek, který sem spadá a to z důvodu úzkých vztahů mezi životem v domácnosti s dětmi a rizikem chudoby při práci. Souvisí to také hezky s principem 11 pilíře sociálních práv, který říká, že děti by měly mít právo na ochranu před chudobou. Domníváme se, že tento pilíř je užitečný rámec, a je třeba ho brát jako klíčový transverzální princip, který jde nad rámec otázky pouhé férové mzdy. Děkuji vám. Já děkuji vám. Also applause, thank you. You came from the Dublin also. Ano, samozřejmě, že vám zatleskáme. Eh, přijela jste k nám z Dublinu, daleká to cesta. A nyní už dostávají slovo členové našeho výboru. Můžete se všichni tedy hlásit. A pokud ještě chcete být zařazeni na seznam řečníků, tak se ozvěte. Pokud si koordinátoři přejí, tak mohou dostat slovo jako první. Případně tady paní místo předsedkyně má zájem. Dobrá. Začněte, prosím. Ano, děkuji. Děkuji vám srdečně za vaši zprávu a za ty nesmírně zajímavé podrobnosti. Já mám dvě otázky. Za prvé, Zjistila jste jakékoliv slibné doporučené postupy v některých členských státech, které by stály za to přijmout eh, obecně, plošně v EU? A moje druhá otázka. Můžete se vyjádřit eh, či rozvést něco, co jste tam už nakousla, totiž genderový aspekt všeho toho a e, zjistila jste jakési zdravotní, jakékoliv zdravotní aspekty mm, chudoby při práci? Děkuji. Děkuji, říká předseda. Denise, Denisi, přejete si slovo? Ne, dobrá. Za socialisty Ano, děkuji za tu prezentaci. Já mám dvě otázky. E, vzájemná provázanost a e, procentuální míra, kterou musí vydat na vydlení. Například v Lucembursku minimální vzda, dokonce i minimální vzda je velice vysoká a přesto je tam vysoká míra chudoby při práci. Tedy brali jste v potaz e, tu percentuální sazbu příjmu vydávaného na bydlení? A další otázka. Daňové aspekty. Kolik daní musí určitý člověk zaplatit ze svých příjmů a zda by jakékoliv úpravy daňové politiky mohly přispět k řešení chudoby při práci? Děkuji, říká předseda ještě z ID. Ano, máte slovo a pak ještě Rinu. Ano, děkuji. Já budu mluvit francouzsky. Možná jste se o tom zmínila. Mě by zajímalo, jaká je část chudých pracujících mezi OSVČ a především mezi těmi, kteří pracují pro platformy. Máte procento, tedy podíl chudých pracujících mezi touto specifickou populací? Thank you very much for your... Děkuji vám, říká předseda, za tuto otázku a přišla řada na paní Lizi. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajce z agentury. Chtěla jsem se zeptat, zda máme k dispozici údaje ohledně vyhodnocení vztahu, pokud jde tedy o postižené pracující, to znamená Tito pracující mají tedy problém najít zaměstnání a jestli je zde tedy vztah mezi tím, že mají problém najít zaměstnání a že jsou tedy chudí při, pracové, eh, při práci. Děkuji a za e NGL Ozlan Demirel. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Auch, äh, ich... no, děkuji, pane předsedo. Já v první řadě děkuji za vaši eh, velice bohatou prezentaci. Eh, my rozhodně, než se pustím do podrobností, ráda něco předeslat, protože bych ráda zdůraznila, o čem vlastně vedeme debatu. E, to, že lidé jsou chudí, případně ohrožení chudobou, přesto, že jsou zaměstnaní, ať už na plný nebo na částečný úvazek a často nedobrovolně na částečný úvazek. To mi připadá skandální a řekněme tomu pravým jménem. Hovoříme o EU a přitom neustále zdůrazňujeme, jak žijeme v blahobytu, jak se tady máme dobře a přitom tady máme stále více zejména i mladých lidí, kteří se neuživí vlastní práci. Já jako bývalá odborářka zde musím zdůraznit, že mně to připadá příšerné a chci, aby to tady zaznělo. Obecně je známo, že se to týká zejména žen. Vy jste v úvodu zdůraznila, že by se měl brát v potaz důchod celé domácnosti, ale já bych přece jen zde ráda zdůraznila, že by to mohlo znetvořit ty výsledky, že by to mohlo ovlivnit ty výsledky, protože ta žena pak bude mít i nižší důchod. A máme v Evropě eh, v téměř všech členských státech vysoký podíl důchodců, kteří žijí v chudobě. Nelze to ale relativizovat tím, že si řekneme, to je pouze druhý příjem. A pak jste hovořila o různých typech zaměstnání, například i to zdánlivé živnostníky, ten švart systém a e, oddělila jste od sebe ty různé skupiny. Je třeba ale zdůraznit, že mm, jak se musíme tázat, jak to vypadá například e, s brigádníky, e, s zaměstnanci na dočasné mm, pracovní úvazky, to by mě zajímalo. A pak ještě bych se zmínila o další věci, která se neustále objevuje a ovlivňuje i společný trh. Totiž neblahý vývoj na evropském pracovním trhu v různých eh, zemích. V Německu, to je moje země, tomu tak bývalo, že se s odkazem na evropskou hospodářskou soutěž zbavovalo zaměstnanců eh, jejich práv. A vím, že že i když se trojka pustila do takzvaného ozdravování různých jeho evropských států, tak tam rovněž učinila spustošení. To se musí změnit. Hovořila jste o třech záležitostech. Za prvé, i v parlamentu chceme se zabývat tím, že bude určitá minimální, minimální příjem. Například v míře ve srovnání s medianem. Víme, že se hovoří o 60%. Máte k tomu nějaký názor? Kromě toho jste zmínila i to, že by stálo za to posílit ta nepřímá opatření a i sociální transfery já jsem rozhodně pro. Přimlouvala bych se za to, ale co mi připadá ještě důležitější, je otázka eh, těch eh, vyjednaných eh, trojstranných smluv. Kolik lidí pracuje na základě určitého kolektivního vyjednávání, protože dokonce i ti, kteří jsou či podléhají těm ujednáním, jsou ohroženi, bývají ohroženi chudobou. Děkuji, říká předseda. Nyní, pokud už tedy představitelé našich politických frakcí nemají zájem, tak dávám slovo paní Holmes a omlouvám se, zdá jsem ji eh, případně špatně nevyslovil, ale naučím se to. Eh, I mé příjmení není vždy snadné. Ano, pořád. Děkuji. Ze všeho nejdříve si myslím, že musíme Eurofondu poděkovat za to, že předložil velmi relevantní zprávu. Zamýšleli jsme se nad tím, jak můžeme obnovit dimenzi kvality v evropské debatě o zaměstnanosti a jak zjistit, jaké jsou kroky, jak podporovat sociální soudržnost. Vidíme, že to ekonomické oživení nebylo dostačující a že nedostalo se úplně ke všem. Máme zde významné sociální výzvy, pokud jde o nezaměstnanost, bydlení, chudobu dětí. A jsou zde velké rozdíly mezi členskými státy. To svědčí o tom, že prevence, aktivní prevence chudoby musí být vnímána jako součást obecného cíle snižování chudoby v Evropské unii jako celku. Téměř jedna desetina pracujících v Evropě je ohrožena chudobou a pracovním programu Evropské komise na rok 2020 není zmínka o evropské strategii boje proti chudobě ani o té záruce pro děti, což je první krok, jak bojovat proti této zranitelnosti a vyloučení ze společnosti. Abychom dosáhli začlenění osob na pracovní trh, tak vždycky nestačí to, že jim pomůžeme vymanit se z chudoby, protože dobrým eh, příkladem toho jsou třeba zaměstnanci platform. Zajímalo by nás, jak se díváte na taková opatření, jako jsou materiální podpory, pokud jde o bydlení, pokud jde o dětské přídavky, pokud jde také o flexibilní úvazky. To znamená takový transverzální přístup k tomuto. Děkuji vám. Zdá se, že jelikož máme ještě trošku času, tak můžeme hovořit tím správným tempem. Není třeba spěchat. A ještě v neposlední řadě zde mám na seznamu um, tady panina Daniela So. Nevím, zda paní Bishop ještě chtěla slovo. Ano, děkuji. Já rozhodně zpomalím. Děkuji vám za vaši prezentaci o chudobě při práci a zejména, jak jste to propojila s fenoménem těch takzvaných nestandardních způsobů zaměstnání. Když vám někdo eh, naslouchá, tak samozřejmě, že nebude podporovat chudobu v zaměstnání, ale když hovoříme o e, ty nestandardní způsoby zaměstnání, tak to bylo naopak politicky často e, podporováno. Ten nedobrovolný částečný úvazek. My se v současné době, například ve Švédsku, když máme e, spolupráci s obcemi, snažíme je vybízet k tomu, aby nabízeli ty částečné úvazky. No ale pak skutečně pozorujeme, že se jedná o ženy a o veřejný sektor. Nechceme, abychom byli obvinováni za zvyšování um, počtu živnostníků OSVČ. Nahlíží se na to jako určitý moderní fenomén Stejně tak ty různé podoby mm, částečných či, či smluv na dobu určitou. Ono se to na jedné straně přece jen prosazuje. Ale pokud vy nám nyní řeknete, že je to zdrojem ohrožení chudobou, tak moje očekávaná otázka bude, jak byste tedy doporučila ten model na celoevropské či případně úrovni um, té samozprávy korigovat, jak korigovat tento model. Protože z jedné strany můžete říci, máme určitý počet lidí se standardním zaměstnáním a chceme zvyšovat počet zaměstnaných. Předseda, ještě nějaké otázky, případně komentáře? Pan Pisláriu. Ano, děkuji. Děkuji za prezentaci rovněž. Jedna z otázek, která se zde nabízí a v podstatě se objevila i na tom slajdu, který se snaží hledat řešení, je, jak na to. Měli bychom spíš sklon přejít k takovým mainstreamovým řešením, čili otázka výdělku, soustředit se na ty nestandardní smlouvy zaměstnanecké, ale navíc jste zmínila docela velký počet zemí, kde už jsou i jiná řešení vnímána, například celoživotní vzdělávání či rekvalifikace, změna kvalifikací, zvyšování kvalifikací. I to jsou určité cesty. Ta vaše studie je velice rozsáhlá. Mě by zajímalo, jak byste se vyjádřila i k tomu. Chtěl bych totiž lépe pochopit i z pohledu toho, jak se tážou kolegové, nahlížíte na to jako na šanci přijít s velkou politikou, široce střenou politikou, která by ten problém vyřešila komplexním způsobem. Děkuji, říká předseda. A mám tady eh, kolegyni Bishop. Moje otázka je kratičká totiž doporučení vyplývající ze skutečnosti, že tam naše politiky unijní jsou v podstatě protichůdné. Na jedné straně jedná se o hospodářské záležitosti, kde máme doporučení, eh, které mají navodit eh, hospodářské reformy. A tam ale na druhé straně je zcela i prokazatelné na papíře, že to povede ke zvyšování chudoby v zaměstnání a na druhé straně se hovoří o sociální Evropě. Jak to tedy e, lépe zrovnovážit? Jak můžeme doporučit strukturální reformy, aniž bychom nechtěně zvyšovali chudobu v zaměstnání? Jak můžeme naopak dokonce i snižovat e, tu chudobu při práci? Děkuji všem kolegům za nesmírně zajímavé otázky. Máte slovo a máte 14 minut. Děkuji vám. Vynasnažím se. Budu se tedy snažit vzít si zde pod lupu eh, většinu, pokud ne všechna tato významná a nesmírně důležitá témata. Zkusím to v pořadí, v němž jsem ty otázky objevily. Některé z nich se vlastně trochu překrývají. Slibné eh, postupy, které by šlo přijmout v celé EU plošně. Tady musím říci, že v Eurofoundu se snažíme, a to je naší silnou stránkou, pozorovat, co se v zemích děje a pokusit se přijít s vysvětlením důvodu, proč v určitých zemích máme nižší míru chudoby při práci. Na druhé straně ale musím říci, že chudoba v zaměstnání či chudoba při práci je natolik složitý a specifický fenomén a natolik propojený s určitými institucionálními nastaveními, že v praxi není snadné přijít k přijít s doporučeními generického typu, že bych to tak eh, vyjádřila. Tedy pokud například mám uvést příklad, tak bytová krize. To je dobrý příklad fenoménu, který lze zkoušet řešit tím, že přijdeme s, dostatečným, s dostatečnou nabídkou bydlení. A to by šlo doporučit plošně. Dokonce i bohatší země, například Lucembursko zde bylo zmíněno, s vyšší životní úrovní, přesto má velkou míru občanů eh, či zaměstnanců ohrožených eh, chudobou, více než 25%, teď to přesně neřeknu, protože tito lidé dávají právě těch více než 25% svých výdělků na ubytování. Takže tam můžeme říci, to řešení by bylo takové dostupné bydlení další věc. Zajistit, že zvyšujeme míru kvalifikovaných eh, pracovníků. Eh, víme, že fenomén chudoby při práci je vyšší, silnější mezi nekvalifikovanými. Například v Rumunsku by stálo za to do toho investovat a v Rumunsku se už pracuje na specifických řešeních pro tuto zemi. Tedy Eurofound zde může přispět tím, že vám nabídne tabulky srovnání či popíše situaci v určité zemi a dávám to k zamyšlení, zda by to šlo uplatnit i u vás. Jinak, je to přece jen složitá záležitost a my jsme přesvědčeni, jak už jsem se v prezentaci zmínila, že složení dané domácnosti a posouzení, jaký typ minimálního příjmu potřebuje domácnost, aby nebyla podrobena riziku chudoby, to je něco, co by se mělo zjistit. Zjistili jsme ano, že ženy jsou více ohroženy, zejména ženy samoživitelky to jsou právě často ženy, spíše než muži, které mají dítě, které musí sami vychovávat. A tam je tedy ta míra ohrožení vyšší. Ženy možná statisticky se až tak neprojeví, že by byli na tom tak špatně, protože často jsou tím, kdo je tím, kdo vydělává méně než ten hlavní živitel rodiny. Ale snad by to nebylo na zmar posoudit i eh, genderový aspekt výdělku. Pak zde byla velice podrobná otázka, kdo jsou ti chudí v zaměstnání, o čem tady vlastně vedeme tuto diskusi. O co my se pokoušíme? My se pokoušíme proanalýzovat pracovní populaci EU a rozdělit ji do vícero kategorií. Obecně to můžeme konstatovat, že zaměstnanci na plný úvazek jsou méně rizikovou skupinou. E, to je propojené s intenzitou toho pracovního poměru. Pokud pracujete mnoho hodin, jste méně ohrožen. Kdybychom se měli zabývat eh, chudobou eh, důchodců či osob v důchodovém věku, tam by určitě ta skupina rovněž byla velice významná, ale naše zpráva se tím nezabývá. Je ale, mm, víme, že existuje tento jev, i tam je mm, aspekt pohlaví signifikantní zejména proto, že ženy měly výpadky z toho zápočtového období a to se pak projeví i na vyšší důchodu. I don't know. I, I... Tady mi trochu snad unikla otázka, že by snad mělo být nabízeno více standardního zaměstnání a jak by měly být upravovány politiky na zaměstnaneckých trzích. Ano, asi lze počítat s tím, že trend povede k více větší míře platformové práce. A otázka zní, zda by každý, nezávisle na tom, zda je to platformové či ne, měl mít stejná zaměstnanecká práva. Nezávisle na tom, zda pracuje na plný úvazek, či pracuje příležitostně, či zda máte vícero zaměstnání či jediné. V každém z těchto scénářů by měla platit stejná sociální ochrana a politika by se měla týkat všech. Nyní, jak je možné dostat lidi do zaměstnání, způsobit, že více lidí bude zaměstnaných? Ano, je to něco o co stojí za to se snažit, ale to nestačí. Je třeba zajistit, že ta práce, to, to místo bude kvalitní. Jakým způsobem? No tak, že lidé budou mít přístup k celoživotnímu vzdělávání a rovněž, že budou mít příležitost v té práci udělat i určitou kariéru a i povyšovat. Daňové mm, prostředí to je součást těch sociálních transferů. Tam jsme to zařadili. Mnohé země mají snížené daně pro osoby s minimálním výdělkem, případně existují i určité, mm, určitá období osvobozená od daní. V každé zemi je situace přece jen jiná. Co můžeme nabídnout? My na této etapě je zaznamenat si tyto otázky řádně a přijít pak s určitými doporučeními. V současné době spontánně by to bylo trošku obtížné. Předseda, děkuji. A pokud už žádné otázky nejsou, případně žádné připomínky, tak vám srdečně děkuji. Děkuji všem za otázky, podnětné otázky. Zdá se, že je to téma, které stojí za důkladnou debatu a které se skutečně těší zájmu. My na půdě tohoto výboru zde máme jako členy bývalé premiéry, bývalé ministry zaměstnanosti. Tam tedy rozhodně je to něco velice podnětného i pro ně a i něco, co je zajímá. Propojenost minimální mzdy s chudobou v zaměstnání, propojenost všech těchto faktorů. Takže doufejme, že se nescházíme naposledy a že tuto diskusi budeme schopni prohloubit. Ještě jednou tedy děkuji a přejdeme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. A A nyní dávám slovo, totiž, abych to uvedl, přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je návrh stanoviska eh, pro eh, úpravu a eh, ustanovení programu pro podporu reform a zodpovědným kolegou je Dragoš Pislarus frakce Renew. A tedy dostane slovo jako první, vyjádří se ke svému návrhu. Máte slovo. Uh, thank you very much, chair. Děkuji, pane předsedo. To je druhé velmi zajímavé téma. Hovoříme tady o tématu, které vzniklo z potřeby lépe se postarat o reformy, které v Evropě zavádíme. Víme, že probíhají určité záležitosti, jako jsou třeba doporučení pro jednotlivé země, které jsou součástí evropského semestru. Očekáváme v Evropě asi jen jednu třetinu z nich, takže ten program na podporu reform byl původně navržen v květnu 2018 v podstatě jako rámec, širší rámec proto, aby pomohl zemím, které musí zavádět strukturální reformy, potřebné reformy. Na druhé straně se samozřejmě zaměřoval na to, že je důležité poskytnout pro úspěch těchto reform, reform pobídky a také odpovídající rozpočet. Teď si klademe otázku, proč tady máme takové spoždění. Všechno začalo v roce 2018, proběhly úvodní diskuze, jak vidíte tady na slajdu, a potom v prosinci 2018 proběhl summit, který schválil v zásadě ten původní rámec rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost BICC, BIC, potom v, let, v roce 2019 v červnu a v říjnu byl vydán návrh komise a potom od finského předsednictví jsme dostali poměrně odlišnou verzi a to chci všek, všem tady předložit, abychom lépe pochopili, o čem tady hovoříme. Jak vidíte na slajdech, které máte na obrazovce, původní návrh komise se týkal realizace reform, bylo to věnováno eurozóně i neeurozóně 17 miliard a 5 miliard. A pak zde byla složka pro technickou podporu a také nástroj pro konvergenci. Z toho původního návrhu komise na základě diskuzí, které proběhly na Eurosummitu a na Ecofinu, tedy v radě, Teď máme úplně jinou eh, jiné panorama tří nástrojů. Takže na jedné straně zde máme velký rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost, BIC, který se zaměřuje na reformy a investice pro země eurozóny a země, které jsou součástí ERM 2. Pak máme druhý instrument, druhý nástroj pro země, které nejsou součástí ERM 2 nebo země, které se rozhodly nebýt součástí, tedy BIC, BICC. A pak máme technickou podporu, která zůstává v podstatě beze změn. Proč je to důležité? Proč tady přednáším takovýto úvod? Protože teď máme stanovisko k tomu původnímu návrhu komise a přitom současný stav věcí vyplývá z posledního dokumentu předsednictví, finského předsednictví. Když jsme psali stanovisko, tak jsme v podstatě připravili a předložili všechno jako součást harmonogramu v lednu 13. Do 24. ledna byly hotové všechny jazykové verze a na základě tohoto harmonogramu jsme měli lhutu pro pozměňovací návrhy a to bylo 19. února. To znamená, už nezbývá mnoho času, ale znovu ten dokument byl k dispozici už od 24. ledna. Do 16. až 17. března bychom měli projednat tyto pozměňovací návrhy, pak bychom měli mít kompromisy a v týdnu 11 až 12 bychom měli spolupracovat na kompromisech. A 29. Eh, dubna by se o to mělo hlasovat eh, a potom také ve výborech eh, pro rozpočet a ve výboru Ekon, to bude někdy na konci dubna. Takže v tom kontextu, který jsem tady nastínil, jsem předložil 24 pozměňovacích návrhů, z toho 11 tak článkům zbytek pro úvodní ustanovení. A teď se zaměřím na ty hlavní věci, které jsme pozměnili. V duchu výboru Ample jsme odkázali na klíčové principy Evropského pilíře pro sociální práva, boj proti chudobě, zvyšování dostupnosti a kvality zdravotnictví, školství, potom dostupnost kvalitních pracovních míst pro mládež a tak dále. To je pro výbor EMPL zcela klíčové, když hovoříme o reformách a investicích a o strukturálních změnách pro evropskou společnost jako takovou a pro členské státy, tak tam chceme dát určitý obsah a chceme zdůraznit, že Evropský pilíř sociálních práv a sociální Evropa, jak byla také prezentována předsedkyní komise von der Leyen a její komisí, mělo by to tedy souviset s tím konkrétním tématem, o kterém tady hovoříme. My se domníváme, že reformy by neměly být vnímány pouze jako reformy související s krizí, to znamená škrty, které vytvářejí chudobu a tak dále. My jsme přesvědčeni, přesvědčeni, že reformy ve smyslu tohoto nařízení by měly být reformami, které vytvořej, vytvářejí příležitosti. A to je tedy součástí toho nového reformního programu. A my tady zdůrazňujeme, že především zranitelné skupiny by měly být eh, zohledněny při tvorbě pracovních míst a zvyšování růstu. Máme zde pozměňovací návrh, který souhlasí s potřebou eh, vytvořit odolný pracovní trh a přizpůsobit se technologickému vývoji. To je věc, o kterou jsme debatovali dříve. Ehm, mluvili jsme o nových typech zaměstnávání, o platformových pracujících, eh, o chudých pracujících, žijících v chudobě a tak dále. Dále jsme navrhli další pozměňovací návrh, který se týká především zemí, které nemají euro, aby se implementovaly strukturální reformy s cílem konvergence, protože Vstup do eurozóny není volba členského státu, je to povinnost vyplývající ze smlouvy a my bychom měli přijmout eh, požadované reformy, abychom podporovali konvergenci. A pak zde máme velkou nerovnováhu a tam, kde ji máme, tak tam potřebujeme strukturální reformy a pochopitelně rozpočet musí být dostatečný. Inkluzivní strukturální reformy jsou důležité pro hospodářskou a sociální konvergenci, to je velmi důležité. Zdůrazňujeme význam podpory a pomoce, které poskytují evropské instituce v rámci pilíře technické podpory. Je velmi důležité hovořit zde o způsobilosti reform v kontextu evropského semestru na zasedání parlamentu. Teď hovoříme o evropském semestru a o změnách a tady jsme zdůraznili, že je důležité řešit sociální indikátory, aby všichni, všechny členské státy je brali v úvahu při reformách. A další věc, kterou chci zdůraznit, je pozbuzení pro členské státy, které by chtěly čerpat z tohoto programu, tak aby to konzultovali se zúčastněnými stranami, aby koordinovali své kroky eh, s regionálními orgány, eh, s občanskou společností, eh, se soukromými partnery a tak dále. Na závěr bych rád řekl, že jsme předložili pozměňovací návrhy na základě původního návrhu komise a na základě toho principu, že jsme tady diskutovali v tomto výboru o jistých záležitostech. Důležité je, že tento měsíc budeme mít euroskupinu a 20. bude ECOFIN a na základě toho budeme mít finální verzi toho, jak to bude dále vypadat. Takže Tady vytváříme proces, který může přinést jisté změny a máme určitou představu o tom, jak to bude vypadat nakonec. Takže doufám, že nejdůležitější součástí budou vaše otázky. Já vám je milé rád odpovím. Jsem rád, že jsem tady mohl vystoupit a jsem také spolu s pravodajem za Evropský parlament pro celý tento materiál, takže by bylo velmi dobré, abychom naše názory výboru EMPL poslali včas, aby byly začleněny do tohoto textu. Děkuji. Děkuji za zajímavou prezentaci a nyní dám slovo komisi. Ne. Nejdříve stínovým zpravodajům. Jako první Klara Dobrev, protože Jose Manuel Fernandez tady není, takže slovo má Klara. Děkuji, já se pokusím být stručná. Je zde tedy taková obecná věta, my jsme všichni trochu zklamáni víceletým rozpočtovým návrhem. Obecně tady konkrétně, pokud jde o program na podporu reform, tak eh, o to více měli bychom vyjádřit toto zklamání. Konkrétně k programu na podporu reform jsem spokojena s přístupem zpravodaje. Ráda bych zúraznila tři body, které jsou podle mě důležité. A ráda bych předložila pozměňovací návrhy, abych tyto tři otázky zkonkrétnila. Myslím si, že jsou zcela zásadní. Za prvé, začlenění evropského pilíře sociálních práv a posílení sociální dimenze jako celku. To si myslím, že bude v příštích měsících, v eh, příštích dvou letech eh, pro nás zcela zásadní při různých aspektech eh, práce komise. Hlavně to bude souviset s víceletým finančním rámcem čistým programem evropského semestru. Velmi důležitá je konzultace s relevantními aktéry, především sociálními partnery, to tady bylo zdůrazněno. Já bych to ráda zdůraznila ještě více. A Ráda bych dala komisi právo ověřit si, zda je to pravda či ne, prostě aby měli skutečnou konzultaci se sociálními partnery, protože měli jsme hodně zkušeností v Evropské unii a strukturální reformy není možno dělat bez podpory partnerů, jinak to bude selhání a jenom ztráta peněz. Takže si myslím, že je to velmi důležité. A další věc, Neměli bychom brát populaci v úvahu pouze, když hovoříme o alokacích pro členské státy, ale určitě třeba vzít eh, také hospodářský vývoj, nejen tedy počet obyvatel, protože solidarita a soudržnost jsou také důležité pilíře, které by měly být zahrnuty do tohoto programu. Takže do středy předložím pozměňovací návrhy, hlavně v tomto směru. Ráda bych ještě poukázala na jednu věc, která je tak trochu mimo toto téma. Ta logika za programem na podporu reform je ta, že členské státy o něj musí požádat. Ale potom, když hovoříme o konkrétních projektech nebo o konkrétních eh, programech financování, tak občanské eh, organizace a místní orgány jsou součástí toho programu také. Já bych tedy navrhla především, pokud zde budou nějaké konkrétní otázky, konkrétní eh, věci, v doporučeních pro jednotlivé země, tak možná členské státy třeba z politických důvodů ty kroky nechtějí podniknout, takže bychom měli dát členským státům možnost, aby měli nějaké projekty, například projekty technické pomoci nebo nějaké konzultace nebo nějaké relevantní studie, tak aby se udělaly kroky ku předu, protože tak by to mělo vypadat, eh, pokud chceme mít silnější hospodářskou unii. Ráda bych to tedy pojela jako diskuzi. Je zde tedy alokace pro členské státy a neměla by být eh, ztracená. Víme, k čemu slouží, protože máme doporučení pro jednotlivé země, máme zprávy za jednotlivé země, takže možná bychom to měli trochu otevřít. To je pozměňovací návrh, který předložím. A velmi blízko tomuto tématu je nástroj pro konvergenci. My přesně víme, že členské státy mají povinnost vstoupit do eurozóny. Pokud splní, tak musí mít euro. To podepsali a vidíme pozitivní dopady eura, ale jistě jsou zde některé členské státy, které z politických důvodů to udělat nechtějí. Pokud je to právní povinnost členského státu, tak Umožněme jiným aktérům provést studie a veřejné kampaně, které nám umožní završit naše společné úsilí, aby euro bylo naším společným základem pro ekonomiku. A poslední drobnost, která vyplývá z těchto myšlenek. Všeobecný přístup je vždycky tedy prefinancování, ale právě kvůli těmto dvěma věcem, které jsem zmínila a vím, že je to trochu mimo působnost, protože tady hovoříme o evropském financování a evropských programech, ale možná bychom si měli uvědomit, že u některých projektů je potřeba prefinancování, pokud budeme směřovat k místním organizacím, k místním orgánům. Takže to je přesně ta cesta, kterou bychom měli jít. Děkuji. Děkuji, Kláro. A nyní má slovo Elena Lici. Děkuji, pane předsedo. Dnes diskutujeme o návrhu nařízení, který má být nástrojem na poskytování finančních prostředků členským státům, které realizují strukturální formy, které chtěla Evropská komise. To znamená, z našeho pohledu usnadnit implementaci všech opatření, o kterých rozhodlo evropské vedení, které nutí členské státy uplatňovat rozhodnutí Evropské unie v sociálním a ekonomickém prostředí se všemi dopady, které my považujeme za ničivé. A řeknu vám proč. Pokud o italský stát, a odkud pocházím, tak pořád ještě platíme důsledky reform, které nám nařídila Evropská komise. To znamená reformy Fornero v letech 2011 a 2012 za vlády Maria eh, Montyho a taky ten Jobs Act z roku 2015 za vlády Renziho. Komise předložila návrh a tam se uvádí případ technické pomoci pro strukturální reformy, které komise poskytla Řecku a koordinovala to v roce 2011-2013 Task Force, ale vůbec se tady nehovoří o žádném pozitivním hodnocení ex post důsledku a výsledku těchto reform. Ačkoliv cílem tohoto nástroje je zlepšit eh, produktivitu, zlepšit soudržnost, vytvořit pracovní místa, pozbudit investice a zajistit udržitelný růst, eh, tak příklad Itálie – které bylo uloženo za úkol, že musí propouštět a, eh, a také příklad eh, Řecka, ten vůbec komentovat nemusím. To vše tedy svědčí o opaku. Proto my jako frakce nepovažujeme za přijatelné, aby Brusel diktoval našim zemím reformy a bral nám další svrchovanost. Jsme rozhodně proti programu na podporu reform. Členské státy musí být znovu jediní, kdo jsou zodpovědní za provádění sociálních reform a zaměstnanost. I zodpovědnost za měnové a daňové politiky se musí vrátit kompletně do rukou členských států, aby jim umožnila mít odpovídající mix opatření a investic investic, aby podpořili dlouhodobý růst a také plnou zaměstnanost, což je věc, která zajímá výbor EMPL. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo Juaně Kopčinské. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, velmi děkuji za ten ambiciozní návrh stanoviska panu Dragošovi Pislaru, který chce představit velmi sociální přístup k programu na podporu reform, tím, že se zde odkazuje na pro nás klíčový pilíř sociálních práv. Finanční prostředky, které jsou vyčleněny od 1. ledna 2012 do 31. Eh, prosince 2027 je 25 miliard eur. A to je v takových oblastech, jako je zdravotní eh, péče, školství a životní prostředí. Určitě to pomůže zlepšení situace v těchto sektorech. Já jsem se seznámila s tímto stanoviskem a strukturální reformy, které jsou v tomto programu, budou mít velký vliv na trh práce a systémy sociálního zabezpečení členských států. Školení a vzdělávání, dialog, pokud jde o tvorbu pracovních míst, boj s chudobou, digitální gramotnost, zvyšování kvalifikací, zajištění rovných šancí a lepší budoucnosti pro děti a mládež a konečně také konsolidace systému sociálního zabezpečení a také systémy veřejného zdravotnictví a systémy zdravotní péče. Ty všechny musí být eh, prioritní a musí mít eh, odpovídající programovou právní eh, základnu. Pokud je o to stanovisko, zdá se mi, že bychom měli být velmi jednotní, pokud jde o text a naše úvahy by měly být co nejpřesnější. A proto se mi zdá rozumné, že bychom se měli vyhnout eh, přílišnému rozpracování obsahu tohoto dokumentu, protože eh, část těch cílů se realizuje z jiných eh, nástrojů například rozpočtový nástroj na konvergenci a konkurenceschopnost. Jsem také toho názoru, že určité formulace, které se snaží doprecizovat strategii, příliš ten text eh, eh, zatěžují a je kvůli tomu méně přehledný. Těším se na spolupráci a doufám, že EKR bude moci podpořit celou řadu předložených pozměňovacích návrhů a jménem své frakce také některé předložím. Děkuji. Děkuji, Joanu. Nevidím Kiru, Marii, Petr Hansen ani nikoho jiného ze zelených, takže dám slovo poslednímu stínovému zpravodaji a to je Sandra Pereira z GUE NGL. Prosím. Děkuji zpravodaji za jeho práci. Toto je jedno z témat, kde naše návrhy jsou zcela v rozporu. Návrh komise z roku 2018 je útokem na svrchovanost, ekonomickou svrchovanost členských států. Ani jednání na radě, ani tento návrh stanoviska nemění naše stanovisko. Měli bychom se vrátit k tomu, návrhu, který zde zazněl původně ze strany Německa. Liberalizace trhu, útok na pracovní práva, na sociální funkce státu a také na strategické sektory ekonomiky a také zhoršování nerovností, pokud jde o daně. Tyto reformy eh, prohlubují rozdíly mezi různými složkami populace a také jsou v rozporu s cílem dosáhnout sociální a územní soudržnosti. Tady se hovoří o tom, že členské státy mají plnit eh, doporučení, které jsou pro ně specifická. Tady vidíme, že je to jen další krok, jak se Evropská unie eh, vměšuje eh, do politiky členských států. A takové věci jako euro a měnová politika jsou velmi vzdáleny tomu, aby byly skutečnou odpovědí na problémy a výzvy, jimž čelí členské státy Evropské unie. A konečně se domníváme, že když se tedy odkazuje na cíle udržitelného rozvoje OSN v tomto stanovisku o soudržnosti, o demokracii, tak eh, to jsou jenom věci, které mají ospravedlnit něco, co bude antisociální a antidemokratické. Děkuji, Sandro, za prezentaci a nyní poprosím komisi, zda by reagovala. Prosím. Děkuji za příležitost vyjádřit se. Ze všeho nejdříve chci poděkovat panu Pislaru za dobré vysvětlení situace. Myslím si, že je to velmi správné, byl to obtížný postup. Nejdřív jsme měli první návrh komise a potom ten text byl změněn radou, takže je velmi těžké si uvědomit jak to vypadá, kde si vlastně stojíme, ale ta vaše prezentace byla velmi přesná. Takže i když došlo ke změnám a dojdo, dojde ještě k dalším změnám textu, tak cílem programu je i nadále podporovat strukturální reformy. A já chci zdůraznit, že ta myšlenka je rozhodně jiná, než že by členské státy, nebo tedy, že by komise cokoliv diktovala členským státům. Komise plně respektuje práva členských států implementovat reformy a tak to i zůstane. Tento program chce pouze dát členským státům příležitost dostat finanční podporu pro určité ze svých reform. Takže ten princip ownership je tady skvěle začleněn, protože členské státy mohou rozhodnout o tom, jaké reformy budou chtít eh, podpořit eh, v rámci toho instrumentu BIC. Měl by se tedy identifikovat také ten kontext evropského semestru. Jak víte, evropský semestr není pouze o liberalizaci a o zkracování sociálních práv. Naopak eh, sociální nebo tedy evropský semestr má čím dál více zohledňovat sociální aspekty a je zde spousta kroků, které pozbuzují členské státy k tomu, aby podporovali práva pracujících a další kroky, takže toto jsou rozhodně věci, které by měly umožnit členským státům vybudovat odolnější ekonomiku. V kontextu změn Někteří z vás zmínili ten alokační klíč, který byl původně navržen. Nejdříve jsme hovořili o tom, že by to bylo ex ante na základě počtu obyvatel, ale teď v kontextu diskuze s radou, rada chce také další proměnou začlenit a to by bylo HDP na hlavu. A to by šlo tedy spíše směrem k soudržnosti. A posledních pár slov k technické pomoci, ta tedy byla zmíněna. To je část, která zůstala téměř nedotknutá s ohledem na návrh komise, takže to bude pokračování stávajících programů, které komise má a které spravuje při poskytování technické pomoci členským státům. Znovu je to tedy plně dobrovolné, takže členské státy se obracejí na komisi a dostávají technickou pomoc, technickou podporu pro své reformy, ale na dobrovolném základě. Členské státy velmi oceňují podporu od komise a probíhá hodnocení, které bude velmi brzy zveřejněno, takže to bude hotovo, budete mít tedy výsledky. A v tomto kontextu je myšlenka také taková, že členské státy nebo tedy jejich orgány předloží návrh jak pro balíčky, tak i pro technickou podporu. V tomto kontextu kontextu technické podpory nepřímí i přímí příjemci by mohli být eh, také místní úřady, ale žádost musí pocházet od členského státu a v kontextu začlenění zúčastněných stran eh, je také na členských státech, aby rozhodli, kdo to udělá. Není na komisi, aby tady zaváděla nějaké požadavky, protože tím by se vměšovala do fungování členských států a jejich orgánů. Ale zároveň jedním z potenciálních kritérií, které může komise použít k tomu, aby si ověřila, zda ten balíček reform dává smysl, Jaká je tedy implementační kapacita členských států, pokud by ta reforma měla být realizována na místní úrovni nebo na regionální úrovni, tak komise se musí ujistit, že tyto orgány mají odpovídající kompetence pro toto téma, že budou do toho začleněny a že se opravdu ujistí, že to bude provedeno náležitě a komise bez toho by nemohla fungovat. Děkuji a Samozřejmě jsme připraveni pracovat s oběma zpravodaji, abychom vám pomohli dopracovat zprávu. Děkuji a v neposlední řadě má slovo zpravodaj, ale máme jen tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že vystoupení komise vyjasnilo pár bodů, které jsou důležité, například kritéria, tedy počet obyvatel, byla doplněna také HDP na hlavu, to je důležitá věc. Já jsem byl pozitivně překvapen, když jsem zjistil, že granty mohou být poskytnuty národním orgánům, mezinárodním orgánům, pra, tedy soukromým a veřejným subjektům, které jsou tedy implementovány. Takže si to uvědomují, že tady je opravdu potřeba reform a stát tedy předloží žádost a můžou se ty peníze dostat až na úroveň místního úřadu, kde je to důležité a to je tedy dobře. Pokud jde o CSRs a o celý systém, evropského semestru, že možná tedy nepřichází s dobrými doporučeními nebo že něco členským státům ukládá, vnucuje. Všechno, co děláme v tomto parlamentu, když diskutujeme o změně, o reformě semestru, tak je to proto, že chceme do toho začlenit eh, také environmentální dimenzi, chceme to propojit s rozvojovými cíly milénia, chceme, aby to bylo skutečně vyváženější. Takže chci říci, že je to něco, co musíme propojit eh, s ostatními tématy, na nichž pracujeme. Já osobně důvěřuji komise, že bude schopna předložit dobrá doporučení a myslím si, že bychom měli problém v parlamentu, kdybychom nedůvěřovali komisi a měli bychom s nimi pracovat na tom, abychom poskytli lepší rámec a komise ale není náš eh, nepřítel, je to náš eh, spojenec eh, při implementaci toho, co vyplývá ze smluv. Pokud jde o ty reformy, já jsem osobně, nebo tedy zmínil, že strukturální reformy byly v naší společnosti negativně vnímány. Já, já věřím, že se můžeme podívat na novou generaci reform, které jsou zaměřeny na příležitosti. A jedna z věcí, která se odehrála, a to je odpověď pro Elenu Lici. Děkuji za vaši odpověď, ale myšlenka je taková. BICC to je tedy instrument, ze kterého Itálie tedy požádala, že nechce dělat reformy, ale chtěla investice. A to je také příležitost, jak prosadit sociální agendu a další specifické věci. Nic tady není povinnost. Povinnosti vyplývají z toho, co máme v semestru. Tady máme příležitost a pobídku pro členské státy předložit balíčky reform a také investice. Chci vám poděkovat za všechny komentáře. Těším se na pozměňovací návrhy a na plodnou diskuzi ohledně toho, jak můžeme jako výbor EMPL vydat co nejlepší stanovisko, které bude zohledněno ve zprávě. Takže děkuji také komisi za jejich podporu a těším se na další příležitost prezentace. Děkuji, Dragosi. Jen řeknu, že lhůta po překládání pozměvacích návrhů je 19. února 2020 ve 12 hodin v poledne a projednání pozměňovacích návrhů je 17. března. Hlasovat ve výboru EMPL se bude 29. dubna a 27. až 28. května se bude hlasovat v kompetentním výboru na plenárce to bude v červnu. Takže děkuji ještě jednou za hezkou diskuzi a přejdu k bodu číslo 6. Vítám zde našeho zpravodaje a přejdu do češtiny. Omlouvám se, myslím, že budete potřebovat tlumočení, protože mám určité poznámky od výboru EMPL. Milí kolegové, další položkou je příprava obecných pokynů pro rozpočet 2021. Dovolte mi přivítat tady mis, uh, mis, uh, pana uh, Doufám, že moje uh, moje výslovnost je tady správná, zpravodaje pro rozpočet 2021. Já jsem to tady zkoušel, tak e, tak doufám, že ta francouzština opravdu se povedla. Eh, jsme velmi rádi, že se můžete účastnit dnešního setkání a diskutovat s námi naše priority. Ještě než vám předám slovo, dovolte mi využít této příležitosti, abych se pozastavil nad rozpočtovou procedurou a vyjádřil některé mé obavy jako místo předsedy výboru uh, Employment. Eh, v, součas, eh, v minulosti jsme viděli, že názory a priority výborů, které dávaly pouze stanovisko k návrhu rozpočtu, měly pouze omezený vliv na finální podobu rozpočtu. Velmi proto vítám, že oteď bude rozpočtový výbor zapojovat ostatní přidružené výbory v mnohem eh, dřívější fázi, teda už ve fázi přípravy obecných pokynů pro přípravu rozpočtu tuto chvíli nedokáži říct, zda tato změna, změna opravdu dokáže lépe prosadit naše priority do finálního rozpočtu. Ale zůstávám optimistou jako vždycky a doufám, že k tomu skutečně dojde a děkuji moc krát rozpočtovému výboru ke změně přístupu. Mojí další výtkou nebo spíš přáním je to, že eh, a je spíše procedurální je možnost opětovného vznesení pozměňovacího návrhu na plénu v případě, že byl eh, eh, amendment předtím zamítnut v rozpočtovém výboru. To je možné na základě článku 96 odstavce 4 jednacího řádu. Je to však pouze teoretická možnost praxi to totiž znamená, že musíme nejdříve projít poměrně těžkopádným postup, který ve výboru hlasujeme, abychom si určili, které pozměňovací návrhy, které odmítl Bač, budou výborem znovu předloženy, ale přitom si e, předem uvědomujeme výsledek. Rok co rok jsou tyto pozměňovací návrhy na plénu odmítnuty. Můžete odpovědět, že logika rozpočtového výboru je taková, že by se měly uznat jenom pilotní projekty a pilotní akce klasifikované stupněm A nebo B. Bohužel, bohužel však pozorujeme, že hodnocení komise není vždy úplně objektivní a spravedlivé, i když si všimneme těchto nedostatků, měli bychom být schopni jednat, ať už ve fázi uh, bač nebo na plenárním zasedání. Jaký je smysl tohoto pouze teoretického znovu předkládání pozměňovacích návrhů? Proč bychom měli tedy eh, plítvat čas a peníze? Jak to můžeme zlepšit? Pokud nemůžeme, neměli bychom to zrušit? A proč by projekty a akce, které byly implementovány, neměly po prvním eh, roce automaticky pokračovat? Jak vidíte, máme zde mnoho otázek, které bychom měli si vyjasnit a jsem přesvědčen, že podobné otázky budou mít i ostatní výbory. Chtěl jsem využít této příležitosti, že vás tu máme přítomného, eh, eh, pane Lachetour, a zmínit aspoň některé naše obavy. A teďka dostanete slovo. The floor is yours and I'm sorry that I was a little bit uh, longer, but I want to say... Omlouvám se, že jsem uh, hovořil trochu déle, ale zkrátka jsem chtěl vyjádřit všechny naše výhrady k vaší problematice. Prosím, máte slovo. Děkuji, Tomá, merci beaucoup. Eh, děkuji, Tomáši. Laruturu, to je složité jméno i pro francouze. Takže děkuji výboru Empel za to, že mě zde přivítal. Děkuji a omlouvám se. Jsem v podstatě členem výboru pro zaměstnanost, ale výbor pro rozpočet mě požádal, abych byl jejich zpravodajem. Já jsem novým poslancem, jsem tady šest měsíců, je to pro mě spousta práce. Musím se setkat se eh, všemi zúčastněnými zainteresovanými výbory, jezdím také každý měsíc eh, do eh, Berlína. Prosím všechny, aby mě omluvili, nejsem příliš teď aktivním členem, ale jsem poměrně známý ve Francii, protože už 25 let eh, pracuji s organizacemi, které bojují proti chudobě. Tady jsem dnes proto, abych vám představil nejen pokyny, ale chci také reagovat na vaše znepokojení. Když se podíváme na navrhovaný rozpočet, který nám předkládají šéfové států, a vláda 20. února Sharon Michel organizuje setkání. Je to opravdu velmi málo. Žádná celá 75 HDP to opravdu parlament nemůže přijmout pokud chce Evropa postoupit, pokud jde o sociální práva, o klima, pokud jde o přijímání uprchlíků. A většina frakcí už reagovala negativně. A pokud chceme zvítězit, tak musíme být jednotní. A proto já snažím se konzultovat všechny odpovídající výbory. Jsem šest měsíců tedy zpravodajem, byl jsem stínovým zpravodajem k tomu rozpočtu na rok 2020. Získali jsme o 1,9 miliard více, než eh, bylo původně navrhováno, protože pět frakcí bylo spojeno. A začali jsme na tom společně pracovat eh, až v září, takže já si myslím, že je dobré začít na tom pracovat teď už v únoru, protože to bude velmi komplikované jednání. Takže jsem zde jako eh, hlavní zpravodaj pro rozpočet na rok 2021, ale je to společný boj s těmi, kteří vyjednávají víceletý finanční rámec. Jehož prvním rokem bude právě rok 2021. To znamená, že máme, když jedu do Berlína, stejné starosti s těmi, kteří pracují na víceletém finančním rámci. Jsem zde, abych našel spojence, protože chceme-li zvítězit, musíme být jednotní. Pět spojených frakcí, to je silnější samozřejmě, musíme být konkrétní v našich argumentech když budeme třeba hovořit o lince 28 víceletého finančního rámce, musíme konkrétně říci, co chceme, abychom také získali podporu občanů. Nevím, jestli to funguje. Ano, funguje. Super. Takže Tady uvidíte dvě hlavní priority v rozpočtu na rok 2021. Eh, Klima a sociální spravedlnost eh, a zaměstnanost. Eh, Bamako Bali. Sucho v Sahelu je nevýdané můžeme se podívat na to, jak to vypadalo zpátky až 1600 let a vidíme, že to, co tady máme, je opravdu nevýdané, že eh, AIDS, HIV eh, zabil spoustu lidí, ale sucho bude ještě vražednější. Problémy se zhoršují. Ve Spojených státech je observatoř, eh, která měří každý den, každý měsíc CO2 v ovzduší a ten problém se zhoršuje. V 60. letech CO2 rostlo o žádná celá 8 jednotek eh, za rok. A teď je to třikrát rychleji než v 60. letech. Teď je to více než 400 jednotek. Takže přes všechny samity o klimatu, přes všechno, co děláme na evropské úrovni a v našich zemích, eh, klimatická otázka není vyřešena, naopak se to zhoršuje, je to začarovaný kruh, eh, protože když máme lesní požáry v Austrálii, tak to emituje spoustu CO2 a to zhoršuje eh, tedy oteplování a ta je permafrost a roste metan a tak dále. Teď se říká prostě teď a nebo nikdy. Hodně lidí obrací své naděje k Evropě. Bylo nás hodně v Madridu, všichni jsme si vyslechli projev paní von der Leyen o Green Deal a pokud se Evropě podaří, tak je to skvělé, ale Čína, Japonsko a možná Spojené státy je tedy budou následovat. Ale pokud Evropa nebude rozpočtově schopna financovat Green Deal, tak eh, se nikdy nic eh, nestane a vyvolá to velké zklamání. Já jsem hovořil s Nikolasem Schmidtem o Green Dealu. Pokud máme prostředky, pokud budeme mít prostředky, abychom ho zrealizovali, tak to vytvoří 5 milionů pracovních míst v Evropě. Do roku 2030 chceme CO2 snížit na polovinu. Je to velmi konkrétní. V Paříži, v Pyrenejích nebo v Polsku je třeba izolovat polovinu eh, domů, polovinu škol, polovinu univerzit. Je třeba rozvíjet společnou dopravu, transformovat model zemědělství. Já jsem byl na farmě, dříve tam byly tedy dva dospělí, teď jsou tam čtyři dospělí, už nepoužívají žádné chemické produkty a dokonce si vzali další zaměstnance. Takže i v zemědělství je možno chránit životní prostředí a vytvářet pracovní místa, ale vyžaduje to samozřejmě masivní investice. Nemůžeme chtít, aby to každá rodina platila, aby každá rodina si zaplatila izolaci svého domu, aby každá vesnice si zaplatila izolaci své školy. Takže rozpočet. A když paní von der Leyen zmiňuje ten Kennedyho projev, měli bychom letět na měsíc, tak je to moc hezké, ale zatím je rozpočtové, velké rozpočtové rozhodnutí. Eh, účetní si rvou vlasy, ale když jsme měli Kennedyho, tak rozpočet NASA se zvýšil 15krát. Bylo by dobré, kdyby tady byl eh, Charles Michel. Žádná celá 75% HDP. No a Kennedy chtěl letět na měsíc, takže eh, zvýšil rozpočet 15krát. A my, když tady hovoříme o Green Deal, tak je to odkaz na Rooseveltův New Deal. To je velmi hezký odkaz. Když přišel Roosevelt, tak tam nebyla žádná morálka, lidi byli úplně nešťastní, mysleli se, že se nikdy ta situace nezlepší, jenomže eh, federální rozpočet se za Roosevelta strojnásobil byla, zavož, byla zavedena specifická fiskalita, byla vytvořena spousta pracovních míst, takže to není jenom projev, ten New Deal, to je hlavně rozpočet a proto v rozpočtovém výboru eh, rádi odkazujeme na Kennedyho a Roosevelta. Greenwashing, to je první riziko. Máme velmi dobré kontakty v Evropské komisi s panem Timmermansem, s týmem paní von der Leyen a ti nám říkají, že zatím nemáme nové peníze. A v tom návrhu Charlesa Michela jediná věc, kterou jsme doufali, bylo 7,7 miliard z Fondu pro spravedlivý přechod. To nebylo moc a tady vidíme, že pokud eh, zůstane to, co máme, tak nebudeme mít žádné nové peníze bude to jen přerozdělení. Druhé riziko je nová finanční krize. A tady jako výbor EMPL jste přímo zasaženi. Většina ekonomů si myslí, že se blíží nová finanční krize za rok, za dva. A my jako Evropský parlament a, a jako výbor EMPL to musíme vzít v úvahu. Tady je rozvoj, nebo tedy vývoj zadlužení Spojených států. Narostlo to o 2,5 miliardy. Tady vidíme shadow banking, to jsme také někdy nevěděli. Většina ekonomů, bylo jich konzultováno 230, si myslí, že příští finanční krize vypukne letos nebo příští rok. Většina ekonomů si myslí, že to nemůže takto přetrvat. Je to jako když eh, nastoupíte do letadla a začnou dva motory vydávat podivný zvuk. A ty dva motory Čína a Spojené státy teď vydávají opravdu podivný zvuk. Takže si nemůžeme říct, že je to pouze USA nebo pouze Čína. Je to krize, která vybukne a když se to stane, tak eh, Evropa bude zasažena o několik týdnů později a bude mít miliony nezaměstnaných. Jednou z priorit paní von der Leyen je vytvořit systém eh, zajištění v nezaměstnanosti. Já jsem o tom hovořila s Nikolasem Schmidtem, který je tedy naším komisařem. Hovořili jsme o tom několikrát, říkal, že je to priorita Evropské komise. Všichni víme, že se blíží finanční krize. Uh, Eh, my jsme zvoleni na pět let, víme, že náš mandát neskončí, aniž by vypukla finanční krize přinese miliony zaměstnan- nezaměstnaných, anebo vytvoříme nějaký systém zajištění. Paní von der Leyen říkala, že v Německu se místo propouštění omezil pracovní, omezila pracovní doba, takže možná by Evropa byla schopna také vytvořit nějaký inovativní systém. Je zde také rozpočtová otázka. Přijde mně velmi bizarní hlasovat o víceletém rámci a nikdy se nezamyslet nad tím, jaké to bude mít rozpočtové dopady ten systém zajištění v nezaměstnanosti. Tady vidíme to zadlužení USA vidíme, že je to opravdu znepokojivé, jak to roste 30 let eh, mezi roky 52 až 81 vůbec nepotřebovali žádný dluh. Nebyla zde žádná finanční krize. A proč? Protože jsme se drželi hodnot a sociálních pravidel. Ještě než eh, přišel Roosevelt a, a ostatní, tak první věc, kterou udělal tedy Roosevelt, je Filadelfie. Ten text Filadelfie je skvělý. Nebude trvalý mír bez sociální spravedlnosti a nemůžeme snižovat platy, takže všichni ti, kteří si pamatují krizi z 20, 29. roku, říkají, že potřebujeme sociální pravidla pro pracovní dobu, pro pomoc v nezaměstnanosti a tak dále. To je skutečně skvělý text, takže třeba držet se sociálních pravidel a když jsme se jich drželi, tak jsme nepotřebovali dluhy a také nebyla žádná krize. Pak přišel Reagan v roce 1980, žádná sociální pravidla nepotřebujeme, necháme trh, ať to všechno vyřeší, začí klesat platy a všechno jsme financovali dluhem, jak veřejným, tak soukromým. Všichni máme opravdu velký zájem o vývoj sociální spravedlnosti. 30 let to nebránilo konkurenci, nebránilo to prosperitě, nebránilo to inovacím. 30 let nebyla žádná finanční drize, krize, nemuseli jsme se zadlužovat, protože jsme měli finanční, tedy sociální pravidla. A když jsme se jich vzdali, tak eh, narostla nejistota, spousta lidí každodenně trpí a došlo k takovému ekonomickému úprku vpřed. Proto si myslím, že rozpočet na rok 2021 a víceletý finanční rámec musí mít dvě priority. Green Deal s masivní konkrétními investicemi do eh, bydlení, do energetické účinnosti a tak dále. A druhá věc, a to jsem velmi rád, že jsem tady ve výboru EMPL, protože mám pocit, že se o tom dost nehovoří, jak můžeme postoupit vpřed, pokud jde o systém zajištění v nezaměstnanosti. Na úvod jsem se omlouval, protože jsem tady byl velmi málo. Vím, že někteří z vás už na tom pracují, ale možná ten harmonogram není úplně dobrý. Nevím, jestli do října se nám podaří dohodnout protože Charles Michel chce dohodu v únoru, v to nikdo nevěří, ale bylo by dobré, kdybychom se dohodli aspoň tedy na podzim. My v rozpočtu už jsme na tom začali pracovat, budeme mít slyšení o vlastních zdrojích, chceme odblokovat jednání, velmi dobře víme, že Německo nechce dát miliardu navíc, ani Francie, ani Polsko, ani eh, Maďarsko. Pokud chceme mít ambicioznější rozpočet, tak musíme ukázat, eh, že můžeme postoupit, pokud jde o vlastní zdroje. Potřebujeme také sociální spravedlnost a potřebujeme fiskální spravedlnost, ale my nemáme ty vaše kompetence a proto se spoléháme na vás. Vy tady se staráte o ochranu pracovních míst a my budeme bojovat za vyšší rozpočet, ale potřebujeme také vaše rady, vaše kompetence. Takže já už jsem asi vyčerpal svůj eh, čas. Mám ještě pět minut nebo ne? Mám ještě pět minut nebo ne? Tři. Dobře. Vy mluvíte francouzsky. Takže komise říká, že pokud chceme uspět z Green Deal a pokud eh, vytvoříme pět milionů pracovních míst, to je velmi důležité, jak ve velkých městech, eh, tak eh, na vesnicích. My ve Francii máme 10 tisíc malých obcí, a ty podporují naše kampaň, protože říkají, že se budou vytvářet pracovní místa i u nich. V Grenoblu třeba jeden člověk říkal, že izoloval svůj dům a je mu méně zima v zimě a je mu méně horko v létě a každý eh, rok ušetří 800 euro na topení. A když jste kdekoliv v Itálii nebo kdekoliv a ušetříte, tak je to skvělé. Říkal to tedy ten primátor Granoblu, říkal, že je to dobré, ale kdyby měl více peněz, tak by izoloval více. Tím se ochrání klima, zajistí se také lepší sociální ehm, spravedlnost, vytvoří to pracovní místa a také to bude mít vliv na kupní sílu. Jak to můžeme financovat? Komise ve svém dokumentu ze 14. ledna říká, že 260 až 100 až 530 miliard chybí každý rok, pokud chceme izolovat eh, budovy, pokud chceme rozvíjet hromadnou dopravu a tak dále. Klimatická banka je velmi malá zatím, možná tedy poskytne 16 miliard eh, půjček, uvidíme. A máme zde tedy také ten eh, efekt lobby. Takže teď už nemám čas na to, abych to rozvíjel, ale ve všech našich odvětvích musíme být schopni si, co funguje z těch stávajících nástrojů, co nefunguje, co vytváří pracovní místa, co ne, co je efektivní, co ne a jak vytvářet nové nástroje. Nemáme žádnou kouzelnou hůlku na to, abychom našli financování, ale náš výbor pro rozpočet bude bojovat za vyšší rozpočet s vlastními zdroji, který bude spravedlivý, nezasáhne ty nejchudší občany. 30% francouzů, 30% Poláků je v červených číslech číslech neušetří ani euro za měsíce. Můžeme mít také tu klimatickou banku, která bude lépe využívat zdroje. Pokud je o tu klimatickou banku, tady mám už jenom dva body. Je to banka, která každý rok poskytne jenom 16 miliard půjček, takže pokud chceme eh, tedy izolovat polovinu budov v našich zemích, tak je to nedostačující. Evropská centrální banka vytvoří 240 miliard nových peněz letos. Bylo to už 2600 miliard, takže ve výboru pro rozpočet a Ekon jsme zahájili diskuzi. Samozřejmě respektujeme nezávislost Evropské centrální banky, ale každý měsíc má ECB k dispozici 100 miliard nových peněz z kvantitativního uvolňování a tak dále. Tyto peníze místo, aby šly na spekulaci, budou vytvářet pracovní místa a budou také plynout do klimatické banky. Umožní to také rozvinout nové zdroje. Klimatická banka, to znamená především nové vlastní zdroje. Členské státy nechtějí tedy do toho vkládat peníze, takže proto je třeba navrhnout nové řešení. Daň z kerozénu, daň z plastu, eh, uhlíková daň a také Boj proti daňovým únikům, to je jedna z věcí, na kterých pracuje výbor pro rozpočet. Bojovat proti daňovým únikům a e, daňové konkurenci uvnitř Evropy. Když jsem byl malý, tak jsme měli 45% daně ze zisku. Teď je to 19%, 19% pouze daň ze zisku ve všech zemích eh, rostou dividendy. To je dobře samozřejmě, ale znamená to tedy, že se podnikům daří. Otázka je, kam jdou ty peníze, které vydělají. Podělí se o to se zaměstnanci, anebo se ve formě dividend dostanou pryč z reální ekonomiky. Takže jsou to prostředky, které nejsou reinvestovány a tím vzniká skutečný makroekonomický problém. Problém je, že těch dividend čím dál více a že daň ze zisku je poloviční než v minulosti. Když hovoříme o tom New Dealu, tak Roosevelt měl stejný problém, když přišel. Florida snížila náklady, tedy daně, Texas a také a pouze za čtyři měsíce Roosevelt zavedl federální daň ze zisku a bylo jedno, jestli jste na Floridě nebo na Texasu, v Texasu platil jste 38% daň. Od Roosevelta měli USA daň alespoň 38%. A to není sovětský systém a rozhodně to nebránilo prosperitě. Měli tedy federální daň ze zisku 38% a my to máme 19%, to znamená polovinu. I po té Trumpově reformě je to 24% ve Spojených státech. Výbor pro rozpočet říká, zaveďme evropskou daň ze zisku, která nezasáhne malé podniky, nezasáhne řemeslníky. Musíme se zamyslet, jak k tomu přistoupit, ale pokud chceme vlastní zdroje, pokud chceme ambicioznější rozpočet na zaměstnanost a klima, tak musíme postoupit, pokud jde o vlastní zdroje. Když se podíváme na každé eh, město, každou vesnici, chceme, aby izolovali polovinu domu, no tak prostě potřebují podporu a polovina té faktury by měla být zaplacena Evropou. A za 20 let by mělo být izolováno všechno, to tady říkáme. Já vám dám k dispozici dokumenty. Vím, že jsem hovořil dost dlouho, takže vám pošlu další dokumenty poštou. Děkuji. Merci beaucoup pour votre excellent Děkuji za vaši skvělou prezentaci. Switch now to the Czech language. Nyní budu hovořit opět česky a e, dám slovo stínovým zpravodajům. Myslím, že nemáme dost času na to, abychom hovořili o všem, ale já to vezmu e, co nejstručněji. Budu hovořit e, o otázkách rozpočtu z pohledu výboru EMPL rozpočtu eh, v roce 2021 jako takovému jenom pár eh, komentářů. První věc je, prostředky na platby v roce 2021 budou eh, z části zaměřeny na dokončení programů na období 2014 až 2020. Chci zde zdůraznit, že by, se na, že by to nemělo bránit v zahájení nových programů a nemělo by to být prováděno na úkor Evropského sociálního fondu plus, jako to bylo v minulosti. Kromě SF plus bych chtěl zdůraznit i potřebu dostatečného financování i ostatních nástrojů Evropského globalizačního fondu, Fondu Evropské pomoci eh, nejchudším osobám nebo EASI, eh, což jste nicméně zmínil i ve svém projevu. Dále bych znovu chtěl zdůraznit i roli pilotních projektů a pilotních akcí v rozpočtu. Ačkoliv to může vypadat, že jde o malé částky, eh, tak pokud jsou pečlivě připraveny a jsou podle, mě, jsou podle mě výborným způsobem, jak ukázat inovativní a fungující řešení určitých problémů. Z minulosti zde máme řadu příkladů, kdy jako pilotní projekt byl implementován uh, něco komisí a stal se posléze stěžejním nástrojem nějaké politiky. Pro nás je důležité přesně to, co jsem říkal před chvílí, aby byly projekty pilotní hodnoceny na základě jejich skutečného přínosu a přidané hodnoty. A to jednak ze strany Evropské komise a příslušných týčí, ale také ze strany rozpočtového výboru. Chci zde zmínit konkrétní pilotní projekt, který jsem předložil loňského roku roku společně s kolegou Petrem Polákem zaměřený na sociální bydlení Romů. Ačkoliv zde byl obrovský zájem ze strany komise tento projekt implementovat, byl seškrtán výborem BAČ na polovinu, což téměř znemožnilo jeho funkční implementaci a musel být omezen pouze na jeden stát na místo plánovaných třech. Rozhodně proto tento projekt budeme prosazovat i letos a doufám, v jeho úspěšnou návaznost. Další připomínky asi pak eh, budeme dále diskutovat eh, spolu. Doufám, že tohle je takový první výkop a dám hnedka slovo svým dalším stínovým eh, zpravodajům. I will give the floor first to Shadow from S&D. Nejprve dostane slovo Dietzmark Angel nebo jak se vyslovuje vaše příjmení? Já nejsem stínovým zpravodajem, ale hovořím jménem pana Leška Millera, který zde nemůže být eh, a chtěl bych vám nastínit pohled na věc z pohledu SD. My jsme spokojení s návrhem zprávy, zejména vzhledem k tomu, že reflektuje řadu našich priorit, jako jsou čerstvé peníze na spravedlivý přechod a nikoli eh, čerpání na úkor ESF+. Máme také radost z důrazu na sociálně spravedlivý přechod a na investice do sociálních politik, na potřebu nouzových plánů a kromě toho trváme na silné implementaci Evropského pilíře sociálních práv jak se k tomu zavázala současná komise. K tomu potřebujeme dostatečné zdroje, zejména na vytvoření eh, evropské záruky pro děti. Důležité je také zahrnout do víceletého finančního rámce eh, tyto, tyto body a také do ESF+. Pro nás je také velice důležité projevit ambice ve vyjednávání o MFF a e, to se silným zaměřením na sociální politiku. A chceme silný fond spravedlivého přechodu, který by měl dostatek čerstvých peněz, aby nebyly odebírány z ESF+, a zranitelným skupinám, jejich finanční podpora je už teď problematická. Kromě toho bychom chtěli vyjádřit obavu z toho, že pozměňovací návrhy a příspěvky EMPLu nebyly příliš zohledněny ve výboru BAČ. Děkuji vám. Děkuji za konkrétní návrhy a nyní dám slovo Samire Rafaele. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také panu zpravodaji. Museli jsme na tomto stanovisku pracovat velice narychlo, ale hlavní je, že se nám povedlo vyjádřit své názory na toto zásadní téma, které se týká naší práce. Několik pozměňovacích návrhů přišlo i z Renew, a tím hlavním z nich je zdůraznit důležitost sociální inkluze v Evropě. Všechny ostatní návrhy, které jsou zde podávány, slouží k podpoře eh, inkluzivity. To je samotný základ. Hledat nesrovnalosti a hledat místa v rozpočtu, kde by mohlo dojít k vyloučení, k exkluzi. Z tohoto pohledu jsme to tedy brali a některé pozměňovací návrhy, které jsme podali, jsou například návrhy o politikách, které podporují inkluzivní a sociální Evropu a e, adekvátní finance na podporu rovnosti a rovného přístupu na pracovní trh pro muže a ženy. Potom také tu máme návrhy na to, aby každé dítě v Evropě ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením mělo přístup k základním právům. A potom, to se v naší instituci často přehlíží, to jsou finance pro zámořská území a teritoria. Zejména eh, z pohledu klimatických změn bychom měli věnovat těmto územím zvláštní pozornost, protože ta jsou velmi zranitelná vůči negativním dopadům klimatických změn. A potom bych chtěla zdůraznit, že je třeba dát na stůl skutečné zdroje, abychom mohli pracovat na opatření na boj proti klimatickým změnám, ale také na tom, aby se všichni mohli zúčastnit té transformace. Za Renew Europe jsme tedy zkoumali, to, kde můžeme získat více hodnoty a přitom zajistit, aby rozpočet byl inkluzivnější pro nejrůznější kategorie obyvatel v Evropě. Děkuji vám. Nevidím tady nikoho za skupinu ID, ani kterou Mariu Peter Hansen. A tedy dávám z toho kolegyni Sandře Pereira. Děkuji vám. Já bych rovněž ráda poděkovala zpravodaji. Právě v dobách, kdy se ještě stále debatuje o víceletém finančním rámci, nastal ten správný čas rozebrat si, které programy povedou k územní kohezi a rovněž i sociální a hospodářské kohezi. Na tom nám právě záleží nejvíce. Nemůžeme opustit evropské chudé. Nemůžeme je vynechat z té rovnice a já jsem přesvědčena, že právě naše pozměnci návrhy k tomu přispívají. Ehm, pohlíželi jsme na to z pohledu právě práv a i uplatňování práv. A co mi připadalo, že scházelo v té studii Eurofoundu, byla ta prekérní pracovní místa, ti zaměstnanci ohrožení, ten prekariát. Tam je třeba brát v potaz vše, včetně adekvátních příjmů. Když se tedy nyní podíváme na rizikové skupiny ohrožené chudobou, tak vidíme, že jsou to hlavně ženy pracující na částečný úvazek, ale i zemědělci a i osoby, jejichž zaměstnanecký vztah je nesmírně křehký. A tam víceméně lze počítat s tím, že se jejich situace ještě zhorší, pokud by mělo docházet k tomu, co jste popsal ve své analýze. Nemůžeme si tedy jakoby odpustit tu sociální kohezi. Potřebujeme v dobách, když se mili, vojenské fondy zvyšují, fondy i proto. Předseda, nyní se obracím na komisi. Zda Evropská komise by se chtěla vyjádřit. Nikoliv? Dobrá. Pokud tedy nikoliv, tak se obracím na zpravodaje. Ano, dobrá, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád reagoval na vaši první otázku. Zda se tedy blíží krize plateb. Uděláme všechno pro to, abychom tomu zabránili. V těch pokynech eh, máme 184,4 eh, miliard na rok 2021, takže komise je trochu méně znepokojená než před sedmi lety. Máme teď systém N plus 3 místo N plus 2, takže tím se to trošičku prodloužilo, ale musíme také postoupit, pokud je o právní základ. Potřebujeme nové projekty, nesmíme rozhodně čerpat CSF, abychom eh, mohli dostat peníze do fondu soudržnosti. Takže eh, je to poměrně omezené, nemůžeme do toho dát všechno, ale to PPPPA, to jsou často velmi inovativní projekty a proto je důležité, abych se jich nepředkládalo příliš mnoho, protože to je potom eh, komplikované. Já jsem eh, nový, takže já nejsem eh, zodpovědný za všechny ty chyby, ke kterým došlo v minulosti, ale výbor pro rozpočet, podle toho, co mi říkali, měl problém s tím rozhodnout se mezi tím, který PPPA vybrat, aby někoho tedy potěšili, protože prostředku bylo málo, možná nebyla dostatečně posouzená kvalita. V každém případě mám pro vás takovou žádost žádost. Nepředkládejte těch návrhů příliš hodně, ale těch jen ty, na kterých hodně lpíte, máte pro ně skutečné argumenty, potom je pro nás jednoduché eh, to nějakým způsobem posoudit. Máme jen 24 hodin denně, stejně jako vy. Takže výbor pro rozpočet eh, skutečně chce s vámi pracovat, chceme vyjednat eh, ambicioznější rozpočet a celý parlament musí být co eh, nejednotnější. K tomu, co říkal eh, Mark Angel, pokud o ten eh, sociální pilíř. My rozhodně nechceme svléknout Petra, abychom mohli obléct Pavla. Máme 17 zemí, které čerpají z fondu soudržnosti. To neznamená, že bychom to neměli žádným způsobem Eh, řešit, dotýkat se toho. Evropská unie ovšem nemůže čerpat eh, ze zemědělského fondu, aby řešila klima, protože eh, ve Francii nám každý den spáchá nějaký zemědělec sebevraždu kvůli tomu, že už nemá z čeho žít. My jsme 20 let chránili, měli jsme mléčné kvóty, prostě cílem zemědělce není mít podporu od eh, Evropské unie. Naopak, oni chtějí dělat práci, která je baví, žít tam, kde chtějí, kde žili jejich eh, rodiče, jejich předkové. Takže když jsme měli mléčné kvóty, tak eh, jsme měli tedy rozumnou úroveň spotřeby, rozumnou cenu. A tím pádem ti zemědělci nemuseli žádat o podporu. Když v roce 2005 došlo k té deregulaci, tak se tedy úplně zničil tento nástroj a ceny se propadly, ceny mléka, ceny řepy a tak dále. Já nemám dost času na to, abych teď o tom eh, hovořil, ale je třeba tedy chránit příjem zemědělců, jejich práci a dotace se musí také změnit. Eh, mnoho zemědělců před eh, deseti lety ještě byli skeptičtí, pokud o změnu klimatu, ale teď to vidí. Kvůli záplavám eh, mají o 30% nižší produkci, také eh, v Polsku museli zabít dobytek kvůli tomu suchu. Takže a, a horku. Takže pokud chceme investovat eh, do bioplynu, tak je to 100 tisíc eur a nemůžeme chtít po zemědělce, aby to financoval sám. Musíme mu pomoci. Pokud jde o zárku pro děti, o tom Mark mluvil, tak Evropa, to je především lidská důstojnost a rozhodně eh, nesmíme je nechat na holičkách. Celý svět se na nás dívá. Dívá se, že budeme jednat, pokud jde o klima, ale budeme také sociálně spravedliví. Evropský model sociálního zabezpečení je eh, tedy možno někam přetransportovat? To je teď otázka, kterou si kladou ve Spojených státech, takže my nemůžeme zapomenout na náš sociální model. Eh, ještě jednou, eh, pokud tedy rozpočtový výbor příliš nevítal vaše návrhy v minulosti, tak 70% poslanců je teď nových. Hodně pracujeme na těch nových eh, zdrojích. Pokud budeme mít příliš malý rozpočet, tak nebudeme moci být spravedliví. Myslím si, že ta hlavní bitva je rozšířit rozpočet především díky novým zdrojům. Parlament už říkal, že pokud nedojde k pokroku, pokud jde o Eh, nové zdroje, o vlastní zdroje, tak neschválíme víceletý finanční rámec. To bylo tedy ještě bez Green Dealu a teď chceme další financování po, pro Green Deal. Takže já osobně musím říci, že je třeba zvýšit vlastní zdroje a možná najít ještě nerozpočtové, mimo rozpočtové eh, zdroje, například zákon FATKA ve Spojených státech, eh, který klade za povinnost všem bankám být transparentní, jinak nemohou pracovat na americkém území. U nás by bylo dobré mít zákon FATKA pro klima. Nikdo by nemohl fungovat, pokud nezastaví investice do fosilních projektů a pokud nepracuje ve společném zájmu. Takže to by měla být jedna z našich úvah, jak navýšit rozpočet vlastními zdroji a možná by parlament a Evropská komise mohla přijít s novými myšlenkami. Evropská komise nás poslouchá, parlament by to mohl odblokovat. Eh, to, co říkala Rafaela, tak my plně souhlasíme s tím, že ty investice musí favorizovat inkluzi, bojovat proti nejistotě. To říkala také Sandra Pereira. Nemůžeme si stěžovat eh, při volbách pokaždé, že lidé hlasují proti Evropě. Musíme si položit otázku, zda Evropa skutečně slouží občanům i těm, kteří žijí v nejistotě. Pokud jim Evropa nedokáže, že jí na nich záleží, tak eh, je to jasné. My určitě chceme bojovat proti té nejistotě. Nikola Schmidt, evropský komisař, tyto otázky opravdu hodnotí velmi vysoce chce bojovat proti dlouhodobé nezaměstnanosti a proti chudobě. Chceme dosáhnout toho, abychom měli evropské projekty, které budou skutečně bojovat za inkluzivnější Evropu, která bude přínosná pro všechny občany na celém našem území a že se bude bojovat proti chudobě. Pokud jde o kupní sílu, a to už bude všechno, pane předsedo, musíme bojovat proti takovým těm eh, drobným pracím, které jsou špatně placené 400 eur za měsíc a tak dále. Musíme bojovat proti nejistotě a také proti politice eh, bydlení bydlení. Kdyby eh, nájem byl eh, menší, no tak potom by byla také vyšší kupní síle. Eh, jak říkal ten starosta z Grenoblu, izolovala jsem svůj dům a ušetřím každý rok 800 euro. Takže to je dobré. To dokáže každý. Evropská centrální banka má 240 miliard každý rok, tak jak nenajdeme peníze na to, abychom financovali tyto projekty, které jsou z dlouhodobého hlediska skvělé pro zvyšování kupní síly a tak dále. Čím více zlepšíme tyto guidelines společně, tak to bude dobré, protože to bude základ pro naše jednání až do července. V červnu komise navrhne první návrh a začneme pracovat konkrétněji od června nad tím prvním návrhem rozpočtu. Děkuji. Thank you very much. Já děkuji vám. Tady bych si pouze dovolil poznamenat, že lhůta pro podávání pozměňovací návrh je 12. únor v poledne letošního roku. A 20. únor, to je pro Empl, hlasovat v tom vedoucím výboru se bude 30. března a na plenárním zasedání se to bude schvalovat v dubnu letošního roku. Tedy, kolegové, tady jsme dokončili poslední bod pořadu jednání a chci pouze eh, dodat, eh, že 18. Ehm, únor, to je den další schůze, 17, 15 až 19, pak 20. únor, 9 až 12.30 v Bruselu, 16. březen mezi 15. a 18. hodinou 30 minut v Bruselu a 17. březen 9 až 12.30 a 14.30 až do 18.30 rovněž v Bruselu. Děkuji vám za účast a pokud vám nikdo nepopřál lásku k Valentínu, tak vám to říkám já. Já vás miluji za to, jak jste tady se mnou strávili celé odpoledne. Omlouvám se za mé předsednictví. Bylo to poprvé a doufám, že to nebylo až tak hrozné. Přeji vám vše nejlepší, užijte si večer. Naše hvězdy, říká pan předseda, jsou tlumočníci a my jim děkujeme, děkujeme rovněž mým zaměstnancům, asistentům, kolegům, zpravodajům a úplně všem. Užijte si hezký večer a s úsměvem strávíte zbytek dnešního dne.